Dear kolegové, eh, chci se zeptat koordinátorů, máte pocit, že jsou všichni v sále, abychom mohli zahájit hlasování? Prosím, paní Manesko. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla jenom zeptat eh, vás a všech kolegů, jestli jste dostali poslední pozměňovací návrhy. Takže není třeba, abych to četla, to jenom abych měla jistotu, že to všichni mají. Ne, není třeba to předčítat. Můžeme zahájit hlasování. Eh, jak soudíte, pánové, paní koordinátoři, prosím? Čili máte pocit, že je to pořádku. Dobře, vážení kolegové, zahajeme hlasování, ale nejprve jako obvykle vyzkoušíme zařízení, jestli funguje. Takže prosím vás, zahájíme hlasování, vsuň, zasuňte tam hlasovací kartičky a budeme hlasovat. Teď eh, ne, ještě ne. Ještě neodhlasovali všichni. Víceméně je tady rozdíl mezi počtem kart a hlasů. Tak já nevím, jestli někdo má problém s hlasovacím zařízením. Vy nemáte hlasovací kartu? Okay, so we assume that everybody has the card except for Joachim. Takže všichni kromě Joachima Celera um, Eh, mají kartičku, takže jeho vždycky připočítáme a začínáme hlasovat od bodu 8 Spravodajkyně je paní Ramona Nikole Monesko a je to dobrá, dobré řízení, eh, do, řízená řádná zpráva v rámci regionální politiky EU, postupy podpory a kontroly provedené Evropskou komisi. Chcete k tomu něco dodat? Máme 61 pozměňovacích návrhů a podařilo se nám se dopracovat k sedmi kompromisním návrhům v důsledku vědna, takže zahájíme hlasování kompromis Kompromisní návrh 2. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 11. Kdo je pro? Pozměňovací návrh kompromisní 11. Proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromisní návrh 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Také schváleno. Pozměňovací návrh 17 ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti tomuto pozměňovacímu návrhu ústnímu? Nikoliv. Takže hlasujeme um, 17. Eh, pozměňovací návrh eh, pro proti zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. 19. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, zamítnuto 20 pro, proti, zdrželi se, e, zjevně schváleno 21 pro, proti, zdrželi se, schváleno 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 27, ústní pozměvací návrh, je někdo proti němu? Nikoliv, takže hlasujeme v pozměněné změní, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 20 8. Hlasujeme s pozměňovacím návrhem pro, proti. Zdrželi se schváleno. To byla jazyková úprava 29 pro, proti. Zdrželi se schváleno 30 pro, proti. Zdrželi se schváleno 32 pro, proti zdrželi se schváleno, 33 pro, proti, zdrželi se schváleno, 34, ústní poslanecí návrh nikdo proti němu, nikoliv. Hlasujeme v pozměněném znění o tomto návrhu pro, proti, zdrželi se schváleno, 35 pro, proti, eh, zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželi se schváleno. 39, také ústní. Je někdo proti tomu ústnímu pozměňovací návrhu nikoliv, takže pozměněné znění, kdo je pro. Proti. Zdrželi se, schváleno 40. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se, schváleno 41. Je někdo proti ústnímu poznávací návrhu? Ne. Takže kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 44. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 45 byl stažen, 46 odpadá, takže 48. Kdo je pro, proti? zdrželi se, schváleno. 50, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 51 s ústním pozměňovací návrh někdo proti němu, nikoliv, takže pozměněné znění 51 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. 57 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, drželi se, schváleno. Teď úvodní ustanovení odnesených jedna. pro, proti, drželi se, schváleno, Dva? pro, proti, Drželi se, schváleno tři pro, proti, Drželi se, schváleno, kompromisní návrh jedna. k úvodnímu ustanovení A, kdo je pro, proti, Drželi se, schváleno. 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Aspoň já jsem měla ten pocit. Sedmička, eh, rozdělené hlasování, oddělené hlasování k první části pro, proti, drželi se, Schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Tady máme aspoň příležitost to ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 7, druhá část. Zahajuje hlasování? Ne, ještě ne, ale už je zahájené hlasování. Končíme hlasování. 23 pro. Joachim také, takže 24 pro a 9 je proti. Osmička pro, proti. Zdrželi se, schváleno. Teď máme poznávací návrh 9 s ústním pozměňovací návrh, někdy proti tomu ústnímu, nikoliv. Takže kdo je pro pozměněné změní, proti? Zdrželi se, schváleno. A teď závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji elektronické hlasování. Končíme. 34 plus Joachim 35, takže jednomyslně schváleno. takže jsem ani nemusela gratulovat, protože je to uh, úplně jednomyslné. Nigel říká, který si to dobře pamatuje, že to je úplně na, op, poprvé, kdy se nám podařilo něco schválit takhle jednomyslně, což je důkazem řádné zprávy. A jdeme k věci, která možná nedopadne tak jednomyslně, ale doufat můžeme. Je to uh, otázka k ústnímu zodpovězení, respektive návrh usnesení k této otázce, která se týká politiky, soudržnosti a regionální politiky EU po roce 2013. Máme 28 eh, pozměvacích návrhů a budeme muset hlasovat zvlášť, že kompromis se nepodařil. Takže budeme hlasovat. Začínáme pozměňovacím návrhem 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři. Se, jestli byl stažen. Pět pro. Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. E 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Sedmička pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 8, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. E, devítka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka je stažena. Jedenáct, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 12 pro, e, proti, zdrželi se, zamítnuto 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 16, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 17. Pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jdeme na 18. Tady máme ústní pozměvací návrh. Je někdo proti němu? Ne. Takže hlasujeme o 18 pozměněném změní. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 19. 19 a 20, o nich budeme hlasovat dohromady. Kdo je pro? Kdo je proti? Prozdrželi se oba zamítnuty. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22. Kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Schváleno 23. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 24. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 25. Se byl stažen 26. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 27. Pro? Proti? Zdrželi se, zamítnuto 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A e, první k citacím je proti zamítnuto. Takže závěrečné elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování plus jedna, plus Joachim tež, takže plus dva. Takže 39 pro a jeden se zdržel. což také není špatný výsledek. Takže, vážení kolegové, přecházíme k bodu 10. Máme tady pana Jana Olsona, který je zpravodajem Evropského hospodářského a sociálního výboru ale ten přijde až v 10. Aha. Takže máme 40 minut. Mohli bychom třeba vyřídit ty další body, nebo je někdo proti? Takže, mm, vážení kolegové, Vzhledem k tomu, že náš host přijde až v 10, respektive pozvali jsme ho na 10. hodinu, mohli bychom vyřídit zatím další body. Nejprve bych chtěla zahájit eh, tím, že vás budu informovat o rozhodnutí koordinátorů ze včerejška. Za prvé, koordinátoři eh, rozhodovali o rozdělení eh, zpráv a stanovisek, stanovisek k nelegislativním zprávám, nejprve o eh, strategii o inkluzi Romů, to dostalo EPP a my bychom také co nejdříve chtěli obdržet jména. Další bod, další stanovisko, výzvy politiky a rozpočtové zdroje pro udržitelnou Evropskou unii po roce 2013 a to bylo přiděleno socialistům a demokratům, jméno také ještě neznáme. Dále stanovisko, co se týče využívání potenciálu kulturních a tvůrčích eh, oborů, eh, to dostali ECR, jméno ještě nemáme. A potom eh, Evropa, nejoblíbenější turistická destinace, to také dostali socialisté a demokraté. A pak jsme hovořili i o návrzích na veřejná slyšení, na příští rok a dohodli jsme se, že prioritami eh, pro velká slyšení budou budoucí politika soudržnosti, kde jsme využili i pátou zprávu o soudržnosti jako východisko a také bude slyšení o vývoji Eh, směrem eh, k eh, politice soudržnosti zaměřené na výsledky a dále kritéria HDP a politika soudržnosti a rovněž bylo rozhodnuto, že další návrhy na veřejná slyšení, které včera zazněly ze strany politických frakcích, budou řešeny pomocí mini slyšení během roku, až budeme mít víc času, nebo to e, vlastně navážeme na zprávy, takže teď prozatím nebudeme rozhodovat o termínech konání. A čekáme od všech politických frakcí informace o návrzích na veřejná slyšení. Co se týče delegací na rok 2011, také došlo k výměně názorů na toto téma a dospěli jsme k dohodě, že by bylo dobré na rok 2011 navrhnout tři delegace, jednu do Řecka, další do Kvajany a možná ještě do nějakého dalšího francouzského nejvzdálenějšího regionu a také do Spojeného království a čekáme, že politické frakce do konce tohoto týdne nám eh, pošlou prozatímní návrhy programů a i návrh a zdůvodnění tedy eh, delegací, protože to zdůvodnění delegací musíme, eh, musíme odevzdat do 5. října. A teď můžeme přejít k bodu 11 na našem programu práce, což je první výměna názorů eh, s paní Husmanovou o návrhu stanoviska, na němž pracuje. Jedná se o provádění směrnice o službách. A já vám teď dám slovo, abyste mohla představit své stanovisko Myslím, že dnes nemusíme ještě činit žádná rozhodnutí. Paní Husmanová, máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, drazí kolegové. Mám to potěšení představit vám <coughs> návrh stanoviska o provádění směrnice o službách na vnitřním trhu byla přijata na konci roku 2006 a téměř všechny členské státy už harmonizovaly svou národní legislativu s jejími ustanoveními. Ten dokument je opravdu velmi důležitý. Evropská unie se snaží zotavit z hospodářské a finanční krize a jedním z cílů pro následující léta by bylo zvýšení zaměstnanosti, hospodářský růst, který by byl stabilní a také zvýšení konkurenceschopnosti. Směrnice o službách je zárukou pro svobodu usazování, svobodu pohybu a zároveň také podporuje vyvážený, harmonický a stabilní rozvoj hospodářských aktivit v Evropské unii. Když vezmeme v úvahu její význam, tak vidíme, že tato směrnice se zaměřuje také na regionální rozvoj a podporuje také vztah mezi politikou soudržnosti a vnitřním trhem. Návrh se snaží také potrhnout význam informatiky a také význam jednotné přepážky, interoperability na národní, regionální a místní úrovni v Evropské unii, s tím, že by se zachovaly záruky pro snížení administrativní zátěže pro členské státy. Stanovisko podporuje myšlenku, že uplatňování směrnice bude mít pozitivní dopad a podpoří hospodářskou, sociální a územní soudržnost. V tomto smyslu stanovisko připomíná možnost, eh, aby strukturální fondy byly využity pro zlepšení infrastruktury a pro skutečný přístup všech regionů Evropské unie, aby se setřeli rozdíly mezi evropskými regiony v tomto smyslu. Rád bych poděkovala paní Gerchen za její pomoc při vypracování tohoto textu. To ona navrhla, abychom zde doplnili ustanovení o mnohojazyčnosti na jednotné přepážce a aby se zde také podpořili členské státy v tom, aby používali alespoň jeden, člen, jeden oficiální jazyk Evropské unie, aby se zajistila větší jasnost a efektivita ve vztazích mezi institucemi a poskytovateli služeb. Návrh stanoviska také hovoří o monitoringu dopadu této směrnice a jeho provádění, který by tedy provedla komise, aby se přesně kontrolovalo, jakým způsobem se také uplatňují omezení pro služby ve všeobecném zájmu. To jsou věci, které jsou tam zatím obsaženy v tomto návrhu. Já bych si ráda vyslechla, kolegové, vaše návrhy, vaše názory, tak, aby tato směrnice opravdu byla ku prospěchu evropským regionům. Takže očekávám vaše návrhy a stanoviska. Ještě jednou vám děkuji. Děkuji, paní Husmanová. Děkuji a teď můžeme zahájit výměnu názorů. Kolegové, ti z vás, kteří se budete chtít zapojit do debaty, prosím, přihlašte se. A paní Hašton byla první. Jmenuji se Rýle. Já jsem se přihlásila, protože eh, my eh, eh, jednáme o tomto tématu také na Eh, výboru eh, pro vnitřní eh, trh a my jsme si nechali předložit studii, co se týče dopadů směrnice o službách, abychom ji lépe pochopili. A dovolte, abych citovala, protože jeden z problémů, kterým, kterým bychom se měli zde věnovat, jsou byrokratická břemena, kterými trpí řada komun během implementace. Ku příkladu v v Německu, v Německu se to týká 12 544 obcí, které musí ozelenit některé kroky. Otázka nestojí, jaké břemeno tím vzniká. Skutečně v členských státech ta otázka eh, stojí i to, jaký zisk bude Evropa mít z tohoto procesu ozelenění. Já si nepředstavuji, eh, že by komise toto všechno mohla eh, zpracovávat. To by bylo příliš byrokratické a proto bychom to měli kritizovat a Eh, eh, poukázat na to, že během screeningu bychom se měli eh, zaměřit i na legislativní situaci v rámci jednotlivých členských států a to, jak se potom dostává do rozporu s platnými předpisy. EU. E Kolegové, prosím vás, ti, kteří jste se předtím přihlásili, prosím přihlašte se ještě jednou, protože nám se to nepovedlo všechno zaznamenat. Konstance, děkuji paní předsedající, děkuji eh, také eh, zpravodajce za eh, tento návrh. Já souhlasím s paní Rýle, že bychom se opravdu měli zamyslet nad tím, co vlastně z byrokratického hlediska je nutné zlo a Evropská unie z toho bude mít přidanou hodnotu, ale musíme se také zamyslet nad tím, co třeba nutné úplně není. A já mluvím výslovně o bodu čtyři, kdy hovoříme o těch zprávách a také chci podpořit svou spolkovou zemi, eh, když chceme zavázat eh, vlastně správní orgány v místě eh, k různým krokům, to prostě není možné jim taková břemena klást, Eh, také to naráží na naší omezenou působnost. Eh, na jednu stranu samozřejmě by bylo eh, dobré, kdyby ve větších územních celcích bylo více lidí, kteří mluví více jazyků, ale když to chceme zavést jako povinnost, to si neumím vůbec představit, měli bychom nalézt cestu, jak to formulovat jinak a pozitivně, že se jedná o takový podnět, Eh, aby tedy ty zprávy během globalizace se dokázaly eh, dorozumět i s lidmi z jiných zemí, kteří mluví jinými jazyky, ale udělat z toho povinnost, to mně přijde přehnané. Děkuji. A Elizabeth Schretter. Nestojíte o slovo? Dobře. Takže jestli tomu rozumím, tak se nikdo jiný nehlásí o slovo. Dobře. Já se chci uh, omluvit, že jsem přišla pozdě, protože jsme také měli v kulturním výboru uh, hlasování a já jsem zpravodajka z jiného výboru a chci také poděkovat za tento návrh, ale podobně jako předřečnice mám i určitou námitku k tomuto bodu. Já jsem také už o tom hovořila předtím, že vícejazyčnost uh, měli eh, nějak lépe definovat, co se bude žádat a co se nebude povinně žádat Možná, že by bylo dobré alespoň jednu minimálně cizí řeč vyžadovat a asi to bude, uh, asi to bude angličtina, ale mělo by se to pouze vztahovat k těm takzvaným one-stop shops, to znamená místům, kde, kam si může občan všechno přijít, uh, zařídit jednou a nesmí se to uh, vztahovat na úplně všechny správní orgány místního významu. To by nebylo asi proveditelné. Takže si myslím, že by bylo smysluplné abychom vlastně těch, místo těch eh, původně předepsaných třech úředních jazyků se omezili jenom na to, eh, aby se vyžadovala eh, řeč, kterou se mluví v sousedním státě, takže angličtina by byla taková obecná, vlastně lingva franca, a potom druhá řeč, která by se dala na, na výběr, by byla řeč sousedního státu když jsme třeba v Německu, holandština a tak dále, prostě řeč eh, sousedního regionu, se kterým eh, ten kraj má nejčetnější kontakty. Ale bylo by to dobré i z hlediska zjednodušení, aby zde byl tedy závazek pouze té angličtiny k mateřské eh, řeči, protože já z vlastních Eh, zkušenosti vím, že angličtina se jako vlastně ten druhý úřední jazyk možná eh, prosazuje nejsnadněji. Eh, a ještě jeden bod mám do diskuse a to je povinnost notifikace, co se týče změn. Doposud se v textu předepisuje, že veškeré změny na těch různých úrovních vyžadují určité kroky, jenže to je také veliká byrokratická zátěž my jsme při implementaci eh, směrnice o službách v Německu velice eh, intenzivně prováděli v těch jednotlivých eh, obcích a když potom ale se všechno podle toho musí, eh, musí upravit, tak eh, z toho vzniká tak obrovská byrokratická překážka, obrovská byrokratická zátěž, eh, která zatěžuje opravdu tu státní zprávu na všech úrovních od nejnižších po nejvyšších. A všechno se to stejně musí ještě notifikovat komisi a myslím, že komise si tím nepomohla, co se týče renomé a měli bychom tedy se nad tím ještě jednou zamyslet. Děkuji. Eh, děkuji. Ještě někdo eh, stojí o slovo? Joachim Celler? Já jsem chtěl poukázat na to, že jsme trošku za vývojem. Eh, ta směrnice o službách by měla vlastně už měla být vlastně implementována k 1. lednu 2010 se všemi svými dopady. A mě by spíš zajímalo, jak vlastně se to už provedlo v jednotlivých členských státech, protože to, co zde žádáme, eh, se týká jednotlivých způsobů provádění. Jestli má vlastně dojít ještě k nějakému dalšímu přibližování, nebo jestli eh, mají přijít nějaké další změny, a nebo jestli, jak už ti místní eh, partneři na té místní úrovni zjistili, že je potřeba něco změnit, jestli k tomu se má přistoupit. Ta realizace eh, na těch eh, jednotlivých úrovních státní zprávy byla velice náročná. Myslím, že teď už by to mělo eh, všechno být hotovo. Nevím, jestli se to povedlo už ve všech 27 členských státech takto dokonale dotáhnout. A z toho bychom si také měli rozmyslet, jestli ještě chceme těm regionům vlastně přidat další úkoly, další práci. Paní kolegyně eh, řekla, že vlastně je to její reakce na zprávu, ale i přesto si myslím, že bychom zde měli nějakým způsobem eh, dávat v soulad teorii a praxi, jak už tak vyplynulo tady z příspěvku kolegyně. Děkuji paní Rýle. Já budu stručná. Tato zpráva vlastně vznikla na poput e, výboru e, pro vnitřní trh. A vždycky, když vlastně šlo o e, směrnici, za kterou jsme byli zodpovědní, tak vlastně vždycky čtvrt roku až půl roku poté, co se ta směrnice implementuje, přijdeme se zprávou. Tu zprávu výboru pro vnitřní obchod měla na starosti paní Gebhardt, takže už členských státech ta směrnice je implementována a my se teď snažíme zjistit, kde byly problémy s tou implementací, jestli eh, ty problémy spočívaly spíše ve změní toho právního textu anebo ve způsobu té implementace, jak si s ní členské státy poradily. A jedno téma, na které jsme narazili, je vlastně ten obsáhlý proces screeningu, který kdyby byl implementován jedna ku jedné, tak vlastně jde o obrovskou, eh, obrovské byrokratické břemeno, eh, ze které nebude mít nic ani Evropa, ani ta strana komunální a proto bych byla proto, abychom se zasadili, abych skutečně eh, aby skutečně jenom ty nezbytné vlastně záležitosti se hlásily eh, do centra, do Evropy, aby to eh, nebylo tak náročné byrokraticky. Děkuji a myslím, že tímto můžeme uzavřít tuto debatu. Paní Hisman, eh, chcete se k tomu vyjádřit, k některým těm bodům, jak jste zazněli? Благодаря за споделените мнения и предложения. Имах eh, възможност eh, да коментирам s ня... Kolegové, děkuji za vaše návrhy a komentáře. Já už jsem hovořila před touto schůzí s některými z vás eh, v uplynulých týdnech a myslím, že co se týče lhůty pro podání pozměňovacích návrhů, tak zvláště stínoví zpravodajové budou mít příležitost přijít eh, tedy s oficiálními návrhy a ten eh, finální návrh bude, doufám, dost konsolidován a shodeme se na něm všichni. Já jsem v tom svém úvodu také uvedla, že některé pozměňovací návrhy zde kolegyně už byly začleněny do toho prvního návrhu a Domnívám se, že ty další pozměňovací návrhy, které třeba, se kterými třeba přijde, se také dostanou do té finální verze, zvláště tedy to, co přijde od německé delegace. Děkuji. Děku, děkuji, kolegové. Tato, eh, tuto zprávu nám vlastně odložilo IMCO, nevíme na jak dlouho, pravděpodobně do ledna, takže pod žádným tlakem nejsme, ale ráda bych eh, se dohodla s vámi na říjnu, jestli vám to bude tak vyhovovat. že v říjnu bychom učinili další kroky. A tak nějak bychom stanovali, stanovili tedy lhůtu pro pozměňovací návrhu. Děkuji vám za vaše příspěvky a také chci poprosit stínové zpravodaje, aby spolupracovali s paní Husmanovou, abychom dospěli k nějakému schodnému stanovisku. Tím končím eh, tento bod a teď tady máme pana Olsona, takže se můžeme vrátit k bodu 10. Pan Jan Olson je zpravodaj Evropského eh, hospodářského sociálního výboru a jedná se o zprávu, kterou vypracovala na žádost Evropské komise. Ta zpráva se týká účinného partnerství v politice soudržnosti. Já vám prostě hned dám slovo. Děkuji, paní Hybnerová, všechny zdravím. Já jsem velice rád, že zde mohu být a poskytnout vám informace o té zprávě. Já to mám i na slajdech. Byla to žádost eh, paní Hübnerové a, paní, a pana Spídlera během minulé komise, takže i vy jste spolu zodpovědná. Za to už se předem omlouvám, říká paní předsedající. Ne, ne, ne, nemusíte, odpovídá řečník. Eh, Byl eh, to velice přiměřená žádost z vaší strany a šlo o zkoumání principů partnerství, zvláště co se týče privátních aktérů, ekonomických a sociálních partnerů, nevládních organizací, ekologických organizací, sociální ekonomiky a šlo o to pojmenovat optimální postupy, eh, zásady partnerství, protože ty optimální postupy by také mohly komisi pomoci položit základy pro budoucí politiku soudržnosti a e, zlepšení principu partnerství. A my jsme se také snažili přesvědčit členské státy o e, významu partnerství. A e, bylo to důležité stanovisko. Měli jsme mnoho příspěvků ze strany regionů, ekonomických a sociálních organizací z celé Evropy a provedli jsme eh, řadu eh, cest do řady členských států. Myslím, že to stanovisko vzniklo ve skutečném partnerství, bylo to výsledkem partnerství s různými eh, aktéry. O tomto tématu jste diskutovali mnohokrát, víte, proč je partnerství důležité, takže jenom rychle zde řeknu, eh, že eh, opravdové a hluboké partnerství může zlepšit efektivitu politiky soudržnosti, protože potřebujeme dlouhodobé partnerství a rovné příležitosti pro eh, ty soukromé partnery, aby se mohli účastnit aktivně na politice soudržnosti. Princip partnerství také znamená, že místní aktéři a jejich potřeby eh, budou eh, bráni v úvahu mnohem účinněji, také posiluje eh, účast občanů, vytváří viditelné propojení mezi Evropskou unii a občanskou společností a princip partnerství také umožňuje Evropské unii eh, se projevit na místní úrovni. To je důležité. A skutečné partnerství eh, je eh, výhodné pro všechny aktéry, jak pro soukromou, tak pro veřejnou sféru. Tady mám obecné závěry v té zprávě a ty se týkají toho, že je potřeba změnit článek 11 toho obecného nařízení. Víte, že ten právě upravuje princip partnerství a podle eh, našeho výboru poskytuje příliš velký prostor pro interpretace v jednotlivých členských státech. A my jsme proto ve zprávě navrhli změnu znění článku 11. Druhým závěrem bylo to, že úloha komise by měla být praktičtější, aktivnější, iniciativnější, co se týče principu partnerství, protože komise je vnímána spíše jako inspektor, jako kontrolor a ne jako někdo, kdo podporuje politiku integrace. Třetím závěrem je to, že se změnily i ty národní přístupy. Rozhodně se dařilo rozšiřovat příklady osvědčených postupů, což může být velice efektivní nástroj politiky soudržnosti. A znamená to, že eh, veřejní a soukromí aktéři si musí lépe porozumět, aby mohli dobře spolupracovat. A také to znamená, že je potřeba využívat technické zdroje, technickou pomoc k budování kapacity ve spolupráci s partnery. To bylo jasně eh, řečeno v příspěvcích ze strany různých eh, národních organizací, že budování kapacity je podmínkou efektivního partnerství. A konečně poslední bod. Existuje jasný vztah mezi strukturou programu a eh, partnerství. Když je struktura programu cílená mnohem lépe zaměřená na cíl, tak je také mnohem snadnější zapojit princip partnerství. A tento stanovisko, jak jsem řekl úvodem, by mělo vycházet z osvědčených postupů. My máme řadu e, příkladů e, osvědčených postupů, i když existují i postupy chybné, to je samozřejmé. Takže rychle několik těch příkladů. Anglie je dobrou, eh, dobrým příkladem, kdy partnerství se systematicky propaguje na národní, regionální i místní úrovni. Je to součást anglické struktury eh, politiky regionu a, a Druhý takový příklad je e, unikátní španělský e, program pro sociální začlenění, které řídí partneři. Velice zajímavý příklad. Třetí bod, budování kapacity pomocí sociálních partnerů, nebo co vlastně také vytvářejí sociální partneři na jihu Itálie. A dále mírový program, kde máme místní partnerství a zapojení eh, občanstva velice eh, dobré. Eh, Mecklenbursko, přední Pomořansko z Německa, kde máme integrované politiky, <clears throat> rozvoj regionální politiky v tomto regionu velice dobře využilo veškeré fondy. Bádensko, Wittembersko, decentralizované řízení Evropského sociálního fondu také zajímavé. E, teritoriální pakt o zaměstnanosti v Rakousku také zajímavý příklad. E, to e, bylo odstartováno ke konci 90. let a v Rakousku v tom pokračují. Globální granty také prokázaly svou účinnost. Mám tady dva příklady. Esprit Toskánsko v Itálii, kde sociální ekonomika vlastně společně s odbory eh, spravuje ty globální granty a potom ještě příklad eh, z eh, Francie pro mikropodniky. a tyto globální granty mají velice dobré výsledky. Technická pomoc nevládním eh, organizacím eh, ve, ve Slovinsku, ve Walesu a konečně pracovní skupiny v Polsku. Jedná se o decentralizované řízení. Eh, v Polsku jsou pracovní skupiny, které mají na starosti rozvoj regionální politiky a spolupracují s partnery a má to velice dobrý vliv na to, že tyto pracovní skupiny hrají klíčovou úlohu. Jaká jsou hlavní doporučení? Myslím, že by bylo dobré nastavit minimální nějaké požadavky na partnerství, Článek 11 je zde jedním bodem ale bylo by také dobré vypracovat Evropský kodex osvědčených postupů, protože eh, jak komise, tak ti různí aktéři mají řadu návrhů, eh, pokynů, kterými by se měly členské státy řídit, anebo by se také měl eh, měřit jejich výkon, co se týče osvědčených postupů a to by byl dobrý nástroj pro posilování principu partnerství jak eh, už jsem řekl, budování kapacity je eh, klíčovým, eh, klíčovým nástrojem partnerství, integrované a cílené programy. Znamená posilování principu partnerství a také jsme žádali o jednoduché iniciativy ze strany obcí a rozšířené globální granty, které by měly umět využívat všechny členské státy. Pátý eh, závěr, zjednodušení postupů a plateb, eh, to eh, byl signál, který zazněl ze všech stran, ze všech členských států, že ty postupy jsou příliš zdlouhavé, příliš náročné a že trvá příliš dlouho, než platby dojdou na účty i přesto, že už došlo k určitému zjednodušení, je potřeba další zjednodušení. A to je také možné propojit s programovou strukturou. A máme zde také návrh, aby regiony, které si v partnerství vedou dobře, aby byly pojmenovány regiony excelencí, aby mohly tyto osvědčené postupy šířit. A konečně poslední slide, tady jsou náměty pro období po roce 2013, o tom už hovoříme dlouhou dobu. co vlastně si přeje především soukromé partnerství eh, pro období po roce 2013. Chtějí programy, které by integrovaly všechny strukturální fondy, chtějí zaměřené, zacílené operační programy, eh, zacílené, tady co se týče geografie, eh, úkolů, působnosti, dále iniciativy z obcí, místní rozvoj, ti, ti místní soukromí aktéři chtějí, aby místní vývoj hrál eh, důležitou úlohu v tom příštím programovacím období. Sociální začlenování, sociální inovace je také velice požadována zvláště z odvětví služeb, globální granty, jak už jsem řekl, mohou být velice efektivní, když jsou využívány pro budování kapacity a pro poskytování technické pomoci. Děkuji vám. Děkuji vám a já bych ráda nyní otevřela debatu. Máte prostor pro otázky. Richardo Cordes Castra. Děkuji. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Nemyslela jsem si, že budu první jsem si jist, eh, že si vezme slovo celá řada kolegů z výboru. Já si myslím, že je to relevantní, důležité stanovisko. A souhlasím eh, s většinou toho, co je v tomto stanovisku obsaženo. Jsou to velmi zajímavé náměty. Myslím si, že otevření občanské společnosti nejen tradičních eh, ekonomických aktérů, ale také celé občanské společnosti, pokud jde o zprávu a řízení fondu, to je velký krok vpřed, který já plně podporuji. Myslím si, že všechny technická, všechna technická opatření jsou velmi důležitá, musíme je velmi podporovat a dát občanské společnosti schopnost a kapacitu k tomu, aby mohla pozitivně pracovat na všech těchto projektech mnohem efektivnějším způsobem. Protože to, co se skrývá za celým tímto stanoviskem, je vůle o zlepšení dobré zprávy a řízení ve všech těchto projektech. My, když se na to podíváme, tak eh, se mnohem více blížíme těm problémům, které existují v terénu. Pracujeme s lidmi, s jejich eh, problémy v terénu, sdílíme s nimi jejich problémy a jsme jim mnohem blíže. Jak říkáte ve své zprávě, musíme se poučit ze tří programů. Program Leader, program Equal a program Urban a Urban 2. To byly velmi důležité programy. A je pravda, a zde tedy bych eh, položil otázku, je pravda, že v 27 členských státech máme různé formy práce, různé způsoby spolupráce se združeními, různé způsoby práce v rámci tohoto principu partnerství. Měli bychom vypracovat eh, určitou sérii obecných principů, osvědčených postupů. Já si myslím, to je věc, eh, o kterou bychom se měli pokusit, abychom určitým způsobem harmonizovali tento způsob fungování a spolupráce s občanskou společností. Kromě toho také souhlasím s tím, že by komise měla být aktivnější a praktičtější v rámci tohoto principu partnerství. To si myslím, že je věc, na které se všichni shodneme a je důležité, že toto stanovisko na to upozorňuje. Měli bychom to tedy podpořit i my. A Nezbývá mi, než vám poblahopřát k vypracování této zprávy, poděkovat vám za ně a podpořit všechno to, co jste zde říkal. Hovořil jste o té síti excelentních regionů, pokud jde o princip partnerství, to je velmi důležité. Je důležité, aby se sdílely tyto osvědčené postupy, aby měly k dispozici všechny regiony, mohly z nich čerpat. A myslím si, že toto stanovisko je opravdu krokem vpřed, pokud jde o politiku soudržnosti v budoucnosti, ta by měla být mnohem blížší občanům, protože už tedy blížší občanům je, ale mohla by jim být ještě blížší. Pokud budeme hovořit s našimi starosty, pokud se skutečně podíváme na to, jak se v našich obcích rozvíjejí tyto projekty, jak se na nich podílejí naši občané, tak skutečně uvidíme, že politika soudržnosti se rozbíhá. Takže ještě jednou děkuji za vaše stanovisko a myslím si, že je opravdu zajímavý a že bychom jej měli podpořit. Děkuji. One more eh, comment, Elizabeth Schroeder. Snad ještě jedna poznámka, Elizabeth Schretter. A pak máme kolegy eh, Eli Oro a Kelly. Pokud eh, byste chtěli se ještě přihlásit, jak se prosím rozhodněte. Elizabeth? Děkuji, paní předsedající, děkuji také zpravodajovi. My už jsme předtím měli možnost intenzivně hovořit o tomto tématu. Jsou to vlastně od ty otevřené dny, na kterých jsme se tehdy také sešli. a mám tři otázky. První. Vy jste pane Olsone, řekl, že článek 11 je potřeba formulačně vylepšit. Já bych ráda věděla konkrétně, kde má být vylepšen a v čem, co má být formulováno jinak, alespoň co se týče koncepce. A druhá otázka, byste řekl, že eh, je potřeba zjednodušit půstop, eh, způsob plateb i pro tedy podporu partnerství. Zatím také se skrývá kontrola. My víme, že komise plánuje určité zjedno, sjednocení, které bude spíš složitější a méně decentralizované. Takže kde, jakou máte konkrétní představu, kde vlastně spočívají ty velké problémy? abychom se také mohli připravit nějaké argumenty vůči komisi. A třetí otázka se týká sítí. To je zajímavá myšlenka. Mohli byste ji ještě blíže konkretizovat? Děkuji. E, Elio Roche, vous en Prosím. Oui, euh, merci, madame la Děkuji, paní předsedkyně. Pane zpravodaji, rád bych se vyjádřil ve jménu postižených osob. Myslím si, že postižené osoby právě nejvíce potřebují solidaritu. Ale často tato solidarita je poskytována charitativními organizacemi nebo dobrovolníky, kteří zase potřebují podporu. A já bych chtěl zdát hold eh, jejich eh, angažma mají potřeby nejen finanční. Často potřebují také technickou pomoc a podporu, aby mohli zajistit správné fungování těchto združení. Fungování združení, zejména v případě, kdy tato združení dostávají financování z veřejných zdrojů. Toto fungování se řídí velmi konkrétními přísnými pravidly, která jsou často nad rámec schopností těchto združení. Víme, že Evropský sociální fond zasahuje nejen finanční rovině, ale také poskytuje technickou podporu. Nicméně otázka, kterou bych vám rád položil, pane Olsone, je, jakým způsobem seznámit eh, širokou veřejnost eh, s polem působnosti Evropského sociálního fondu, především pokud jde o postižené osoby. Děkuji. Thank you. Eh, Děkuji, Šankeli. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že každý, kdo má zdravý rozum, by souhlasil s hlavními hypotéz, hlavními body této prezentace. Uh, Samozřejmě eh, rozvíjení eh, kodexu dobré praxe, její šíření, zjednodušení platební procedury, to je všechno, o čem nám jde. Ale jak to konkrétně máme udělat? Eh, předchozí diskuse eh, se týkala zjednodušení, o tom hovoříme prakticky denně. Pan Barroso to také zmínil několikrát ve svém projevu a ehm, kvantitativní cíl snížit eh, náklady na administrativu o 25% je pochvalný, ale jak se to má udělat? Já, a kdo to má dělat? Já jsem se sešel s lidmi, kteří mají velice hodnotné projekty a řekli mi, že náklady a čas eh, na přípravu žádosti jsou nadměrné, takže to je opravdu závažný problém. A předřečník už hovořil o tom, že je nejprve třeba zjistit, kde jsou tyto překážky. Je to všechno chyba komise, anebo možná i členské státy to trochu přehánějí. Myslím si, že musíme tyto věci zjistit, jak to je a vypracovat celý seznam toho, co můžeme postupně dělat, abychom dosáhli toho kvantitativního cíle snížení byrokracie a tím bychom ukázali krásný příklad Evropy a asi bychom se ukázali jako hodnotnější, relevantnější, efektivnější a populárnější než v současné době. Pan Olson by se nad se mohl nyní vyjádřit. K tomu mohl by se vynah... Ano, já se vynasnažím. Děkuji, velice děkuji za vaši podporu, za vaše názory. Promiňte, pořád ještě se někdo hlásí, samozřejmě. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se. Pokud je o zjednodušení, jen taková úvaha. Vy víte, paní předsedkyně, že jsem zcela pro zjednodušení postupu na evropské úrovni, protože dnes míra spotřeby evropských eh, prostředků, prostředků z evropských fondů, je velmi nízká ve všech členských státech. A já si myslím, že je to velmi znepokojivé. A nerada bych, aby právě špatná spotřeba těchto prostředků, špatné využívání těchto prostředků spochybnila tyto prostředky přidělované eh, z rozpočtu. Proč jsou tyto prostředky tak málo využívány? Protože postupy pro jejich využívání jsou velmi složité. Nicméně bych chtěla říci, že při každém finančním programu my ty postupy měníme. A to tu věc ještě komplikuje, protože pokud jsou při každém finančním programu pravidla jiná, tak eh, členské státy musí tato pravidla znovu zavádět, to znamená byrokracii a komplikace, další komplikace. Takže možná někdy tím, že se snažíme příliš zjednodušit, tak přinášíme ještě další komplikace. Určitě si myslím, že kontinuita, stabilita by přinesla také jisté zjednodušení. Nevím, jestli je to úplně jasné, ale musíme uvažovat dlouhodobě. Nevím, jestli by bylo dobré nebo nebylo dobré zamyslet se nad nějakým trvalejším postupem, protože už to by přineslo jisté zjednodušení. Děkuji. Máte opravdu slovo, děkuji. Myslím, že mají. Článek 11, abych se dostal k těm otázkám. V mé zprávě, v mém stanovisku se navrhují změny k článku 11. Znajdete to v poslední části, paní šreter. Je to trošičku přeformulované, například tam kde se říká where appropriate a v souladu s národními praxi a pravidly mělo by se říci na základě dohody s relevantními partnery. Kromě toho navrhuji i drobnější změny v druhém odstavci. A Krom toho eh, říkám, že komise v eh, úzkém kontaktu s členskými státy se může ujmout iniciativy, aby se stanovila doporučení a ukazatele pro organizace, aby se vyměňovaly nejlepší praxi a její hlavní prvky pro um, občasné nebo um, pravidelné vyhodnocování. To jsem vyjmul vlastně ze smlouvy, protože ve smlouvě se hovoří o otevřené metodě koordinace. Takže já jsem si představoval, že komise a členské státy by mohly používat určitou otevřenou metodu koordinace, tak, aby prosazovali princip partnerství. To si myslím by byla dobrá myšlenka a také říkám, že komise ve spolupráci se zainteresovanými stranami vypracuje Evropský kodex správné praxe na základ, s ohledem i na provádění principu dobré praxe a partnerství, čili dobrá praxe a partnerství. O to jde v článku 11 ta síť excelence na úrovni regionu. Myslím si, že regiony ty by měly vytvářet sítě kontaktů a ukazovat ostatním, jak se dá vytvářet a rozvíjet a realizovat správná praxe, jak je to možné v Evropské unii dělat. Já Eh, nemusím zajisté na výboru regionu prosazovat zvlášť takovou iniciativu, o to jistě vám tady jde. Další zjednodušení. Mnozí z vás, eh, paní Kelly a osta, pan Kelly a ostatní, eh, se vyslovili ve prospěch simplifikace. Vždycky se to znovu vynořuje. Vždycky se hovoří o složitých administrativních a finančních postupech, což eh, má takový dusivý eh, efekt na strukturální eh, fondy a že to vlastně odrazuje lidi, aby se snažili vůbec o, se o ně ucházet, protože je s tím spojeno tolik papírování a není jasné vůbec, jak postupovat. Aniž bych se přímo teď pouštěl do návrhu na zjednodušení administrativních postupů, dalo by se to dělat i tak, že by se používaly globální granty, protože pak by mohl vzniknout větší prostor pro drobné projekty a drobné organizace. A právně organizace globálního grantu jako prostředník pak jedná s komisí a přebírá zodpovědnost za malé projekty v rámci globálního grantu ale i tak si myslíme, že audity a kontroly by se měly racionalizovat. Platby, finanční záruky, předběžné financování, to všechno je třeba uspůsobit potřebám beneficientů, zejména tam, když se jedná o drobné hráče. O to tady jde. A proto si myslíme, že je třeba také zajistit lepší možnosti předběžného financování, vypracovat lepší metody a lepší opatření v rámci strukturálních fondů. Organizace, které zastupují malé podniky, organizace sociální ekonomiky, nevládní organizace, ty si myslím by určitě měly sehrávat úlohu v partnerství, protože ty přesně vědí, jak to chodí, jak to vypadá a co se dá měnit. Ohledně postižených osob. A jak zajistit, aby se strukturální fondy opravdu rozdělovaly veřejnosti aby se do toho zapojili i lidé s postižením a jiné zranitelné skupiny. Právě s ohledem na to uvádím dobrý příklad operační program ve Španělsku, který vede jedna nadace a prostě jsou to soukromé nadace ve Španělsku, které to vedou. Nasification to je nadace, která se opravdu zaměřuje na osoby s postižením. A tím způsobem je možné zařídit eh, pří, přímou vazbu mezi postiženými osobami a mezi strukturálními programy, protože tady máte operační program, který je na ně zaměřen. To se dá dělat a dalo by se to zajisté dělat i v jiných státech. Právě proto si myslím, že je velice důležité decentralizovat operační programy jako takové. Právě proto, aby se o těchto programech více vědělo, aby se více diskutovaly a aby se tyto informace a prostředky z nich více šířily na místní úrovni. Protože, jak už jsem říkal, politika soudržnosti je tou, kde se Evropská unie potkává s občany a je třeba přizpůsobovat tomu i nástroje ve smyslu i rozdělování partnerství, tak, aby bylo možné reagovat na potřeby občanů. Operační programy se musí tímto způsobem koncipovat. Ještě poslední poznámka. Existují i velice dobré příklady technické pomoci ve směru nevládních organizací. Já už jsem zmiňoval Slovinsko a Wales v mém vystoupení, ale můžeme uvést také Německo. Existuje jasná vazba mezi organizacemi, které dostávají technickou pomoc aby mohly eh, poté rozdělovat strukturální fondy ve svých zemích a ve svých regionech. A to si myslím, že je vynikající způsob, jak postupovat. Jak to ukazují právě tyto zmíněné státy, kde existují, mm, existují kapacity pro technickou pomoc právě ve směru nevládního sektoru. Děkuji, pane Olsane, za prezentaci, za zprávu a ta zpráva bude nepochybně pro nás velice užitečná, protože budeme pracovat na novém legislativním balíčku. A myslím si, že většina z nás je velice pro, aby v nové politice bylo více eh, iniciativ, které přicházejí z dola, nejenom eh, ve rozvoji města, ale myslím si, že i takovéto iniciativy by byly velice ceněny v celé Evropě, kdyby se znovu vtělo, do regionální politiky. Já osobně s vámi souhlasím, že velkou výzvou, velkým problémem je budování kapacit, protože já si vzpomínám na mnohé případy partnerů, jsou to řídící orgány, ale nemají přitom skutečnou možnost mít prospěch z partnerství, které se jim nabízí. Proto musíme více investovat, aby mohli využívat principu partnerství. Znovu vám velice děkuji a chápu, že tuto zprávu eh, dáte také Evropské komisi. Doufujeme, že i na ně to bude mít vliv. Děkuji. Vážení kolegové, můžeme přejít teď k bodu 12. Jean-Paul Besse je zde, takže přecházíme k bodu 12, což je HDP a dále eh, měření pokroku v měnícím se světě. Eh, slovo má pan Bese, který je navrhovatelem tohoto stanoviska. A pak eh, samozřejmě kdokoliv si bude přát eh, se zapojit do diskuse, bude vítán. Prosím, máte slova. Děkuji, paní předsedkyně. Drazí kolegové, rád bych vás upozornil na důležitost eh, stanoviska, které máme vydat k návrhu komise ke sdělení komise ohledně ukazatelů, které by měly být použity k měření pokroku. Nejedná se o technickou otázku, nejedná se o statistickou otázku, tedy o výlučně statistickou otázku, jedná se o klíčovou politickou otázku, alespoň tedy podle mého názoru, protože určuje to, co v budoucnosti povede politická rozhodnutí Evropské unie, co je bude motivovat především tedy v oblasti politiky regionální soudržnosti. Ve stanovisku, které vám předkládám, které tedy předkládám tomuto výboru ke schválení, jde o podporu návrhu komise a činnosti Eurostatu při vytváření řady doplňujících ukazatelů, které tedy budou použity nad rámec HDP nebo v angličtině GDP, Jde o to, že by se tedy vytvořila řada dalších doplňujících nástrojů a ukazatelů, které by doplnily nástroj, který v současné době je považován za nejdůležitější a často i jediný HDP. Tento nový nástroj by odrážel dva hlavní sektory. Na jedné straně životní prostředí a na druhé straně sociální otázky, stabilitu a sociální začlenování. Na druhé straně jde pro Evropskou unii o to, protože se to samozřejmě touká, týká všech oblastí činnosti, jde o to, že by Evropská unie měla nástroj, který by jí umožnil lépe se seznámit s tím, jak to vypadá ve skutečnosti, lépe vyhodnotit situaci a který by umožnil přijímat kvalifikovanější a relevantnější rozhodnutí. To znamená, že by se evropská politika přiblížila očekáváním občanů, především pokud jde o politiku soudržnosti na regionální úrovni. Kromě dobrých nástrojů, mohou být, nebo tedy bez těchto dobrých politických nástrojů a měřících nástrojů, mohou být politická rozhodnutí zdeformovaná a nejasná a tedy chybná. V současné době máme pouze jeden indikátor, jeden ukazatel HDP a na tom se zakládají všechny politiky. To je nástroj, který se částečně osvědčil, pokud je o měření ekonomického růstu. Tento ukazatel vedl k lepšímu poznání terénu, často nám umožňuje přijímat eh, vedená rozhodnutí, nebo tedy motivovaná rozhodnutí, ale HDP je omezen už ze protože rozvoj a lidský pokrok se neomezuje na zvýšení HDP. Blaho populací se neomezuje pouze na ekonomickou křivku. Pouze ekonomická vize založená na HDP a výlučně na HDP deformuje realitu, poskytuje pouze částečnou vizi a nebere v úvahu tak důležité prvky, jako je právě ten lidský pokrok. Hrubý domácí produkt sám o sobě nemůže být použit jako střelka kompasu. Uvedu pár dalších prvků, které musí být vzaty v úvahu při rozhodování nezaměstnanost, nerovnost, zdravotnictví, vzdělávání, životní prostředí, kvalita životního rámce, blaho, ochrana zdrojů, kvalita vzduchu a vody, přístup k základním službám, různá znečištění a tak dále. Nedávná historie nám ukazuje, že často je zde rozpor mezi hospodářským růstem a sociální integrací, mezi růstem HDP a ochranou životního prostředí. Jedná se tedy o vyvážení našich znalostí a našich prostředků k hodnocení reality tím, že vytvoříme kromě HDP také další nástroje globální index, který by se týkal životního prostředí, tlaku na životní prostředí, na kterém závisí naše ekonomická prosperita. Za druhé, tak aby se vytvořil index kvality života, který by se zakládal na sociálních ukazatelích. Pokud chceme dospět k integrovanější a globálnější a efektivnější vizi, v rámci politiky soudržnosti na regionální úrovni, potřebujeme naléhavě dobrá, dobrá, dobré měřící nástroje, které doplní hrubý domácí produkt. Pouze takto může politika soudržnosti vstoupit do nové etapy, bude založena na lepších kritériích eh, způsobilosti regionu pro fondy z těchto prostředků díky této řadě indikátorů bude možno regiony lépe klasifikovat. Nejsou zde žádné nepřekonatelné technické problémy pro zavedení těchto nových ukazatelů. Je to otázka politické vůle, politické vůle k tomu, aby se skutečně vytvořila politika trvale udržitelného rozvoje, který, připomínám, kolegové a kolegyně, je páteří evropského modelu rozvoje a spočívá na třech neoddělitelných pilířích. Ekonomickým, ekonomickém, sociálním a environmentálním. Děkuji. Uh, Michael, uh, dear colleagues, now we will have... Kolegové, teď uh, bude výměna názorů a prvním je Michal Tojer. Eh, vážená paní předsedající, vážení kolegové. Jak právě řekl eh, pan zpravodaj, je HDP eh, zavedený a akceptovaný systém měření ekonomického blahobytu. Věda v minulosti i do jisté míry kritizovala tuto měřící veličinu a my jsme o tom i z různých úhlů v minulosti diskutovali, ale eh, a není nic eh, vlastně na závadu, že bychom vlastně eh, do hodnocení přijali i další aspekty. Já se ale na to nedívám tak optimisticky ani euforicky, co se týče otázky, jestli vlastně můžeme tímto způsobem dospět ke všeobecně uznávaným a dobře měřitelným ukazatelům. Eh, takže je potřeba eh, respektovat dva aspekty, aby to také věda uměla konkretizovat a na základě široké diskuse se dohodnout, jestli takové indikátory jsou skutečně měřitelné a tam budou věci, které je potřeba eh, hodnotit, jak totiž zhodnotit eh, kvalitu života, jak hodnotit, jak měřit, eh, jak měřit štěstí. Eh, pocity štěstí u lidí nejsou vlastně přímo propojeny s výplatami peněz nebo, nebo vůbec s ekonomickým blahobytem. Vždycky jsou to věci, které jsou v subjektivní oblasti, těžko je propojovat s nějakými monetárními eh, eh, záležitostmi. My musíme i takovéto věci umět eh, vlastně měřit pomocí monetárních měřítek. A, a jako starosta vím z praxe, že když vlastně se vzdáme lehkovážně eh, tak osvědčeného indikátoru, jako je HDP, že budeme těžko za něj hledat náhradu. Eh, Ministerstvo ekonomiky Bárenská a Wittenberska eh, přešlo na nové indikátory u rozdělování národních programů podpory a tyto indikátory v tomto regionu vlastně Eh, třeba se zabývali přírůstem pracovních příležitostí, ale potom už se nezabývali eh, úrovní, ke které tento přírůst eh, pracovních příležitostí vedl. Protože když vlastně se vyňal z té závorky tento přírůst pracovní příležitosti, tak se ukázalo, že třeba ve vedlejším regionu pracovní místa ubyla. A další podobné aspekty. A ve finále jsem měl takový dojem, že šlo o zcela nesystematický postup, že vlastně teoreticky se můžeme dohodnout, že budeme respektovat řadu různých indikátorů, ale z literatury i z praxe, z teorie vím, že e, potom stojí před námi nové problémy, takže si musíme dát dobrý pozor na to, abychom se lehkovážně nevzdali tady Eh, osvědčený, osvědčeného měřítka, které samozřejmě má své problémy, o tom víme, ale eh, nemůžeme, nemůžeme nějak lehkovážně přejít na něco, eh, co nám neprovede stejnou nebo neodvede stejnou službu. Je potřeba tedy se věnovat vědecké diskusi, jak měřit ty další takzvané soft nebo měkké indikátory. Já jsem proto, abychom se intenzivně touto otázkou zabývali a e, bylo by dobré e, uspořádat konzultaci expertů, než e, se rozhodneme pro nový systém indikátorů místo HDP. Děkuji. Děkuji, paní Suzana Pežuhat. Takže vážení kolegové, se zájmem vyslechla vlastně tento návrh. Domnívám se, že opravdu kromě HDP zavedení dalších ukazatelů by nám ukázalo rozvoj toho daného regionu v celkové komplexnosti. Ale mám několik k tomu výhrad. Eh, především, jaké to budou ukazatele a jakou technikou, jakou metodikou se budou stanovovat. U HDP je to parametr, který je již leta prověřen, kde máme jasnou metodiku a je jasně měřitelný. U těch dalších parametrů je otázka, které zvolíme. Myslím si, že třeba parametry, které se týkají životního prostředí, se již využívají u určité oblasti projektu, například v oblasti ochrany čistoty ovzduší či vod. Tam jsou jasně definované parametry a na základě toho posuzujeme projekty. Na druhé straně tyto parametry jsou irrelevantní, například u projektů, které se týkají vzdělávání, podpory zaměstnanosti osob a naopak. Takže je otázkou, zda měření těchto veličin by nějakým způsobem eh, zlepšilo naše znalosti o tom, kterém daném regionu, po případě podporovalo rozhodování o eh, toku strukturálních fondů. Eh, vybrala jsem tady v podstatě jako konkrétně například otázku míry nezaměstnanosti, kde tento údaj je velmi silně závislý na tom, jak je nastavena národní legislativa v tom kterém daném státu, jak evidujete nezaměstnané a jak je vyřazujete z evidence nezaměstnaných. A myslím si, že eh, ta úprava je velmi rozdílná v různých státech a tudíž ten parametr je otázka, jak dalece by mohl být věrohodný. Eh, druhá věc je, jsou i některé kontroverzní projekty, už to tady bylo zmíněno, jak měřit štěstí, jak měřit Eh, otázka. Eh, například taková výstavba bioplynové stanice, o které jistě všichni budeme souhlasit, že přispívá k ochraně životního prostředí. Je to alternativní zdroj energie, například vyvolává velké kontroverze v dané oblasti, protože občané se bojí například zápachu a tvrdí, že se to dá velmi obtížně změřit tento negativní vliv. Takže velmi často ty parametry stojí proti sobě. Eh, poslední věc, kterou bych tady měla, myslím si, že z hlediska zavedení těch dalších parametrů je problém i to, že v podstatě v tomto roce jsme přijali e, opatření, abychom zjednodušili čerpání evropských strukturálních fondů jako účinné opatření proti krizi a zavedením dalších parametrů bychom to čerpání ještě poměrně zesložitěli nebo dělali složitějším pro ty příjemce. Takže já z hlediska své praxe komunálního politika e, bych vždycky byla pro jednoduše měřitelný nebo jasně věrohodný parametr, kterým se bude něco posuzovat a dejme tomu nechme ty parametry pro konkrétní projekty, kde to má význam, což je jednoznačně například u projektů na podporu životního prostředí, po případě ty sociální u, dejme tomu, Evropského sociálního fondu. Děkuji. Děkuji, Markus Pieper. vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedající. Eh, já se chci věnovat návrhu eh, kolegy eh, Tojra, že bychom uspořádali konzultaci s experty zde ve výboru k HDP. To jsme hovořili o tom také včera na schůzi koordinátorů, to je dobrý nápad. To já s tímto stanoviskem od první do poslední řádky nesouhlasím a teď to zdůvodním. Je to poz, pokus zelených v Evropském parlamentu, kteří se vlastně eh, dohodli a mají vlastně zpravodaje na toto téma a jde o pokus zelených eh, vlastně se zbavit osvědčené veličiny, která slouží eh, k měření ekonomického pokroku a vycházejí přitom z ideologie. Je to pěkný pokus, ale solidární společenství, eh, které máme v Evropě, toho bychom se tímto vzdali a eh, paní kolegyně, moje předsedkyně, eh, moje kolegyně, paní předřečnice, která, která teď hovořila, vlastně něco takového také naznačila, kdybychom se eh, vzdali HDP, vzdali bychom se Evropského solidárního společenství, protože eh, jsou tady eh, bohaté regiony, které mají ekologické problémy, těch máme v Německu celou řadu. Třeba bohaté regiony, kde se těží hnědé uhlí, které těží velké firmy, tyto regiony by najednou musely začít dostávat peníze na řešení těch ekologických problémů a kdo by to platil? Samozřejmě ty chudé regiony, které je ale nemají. Takže tím bychom zcela zvrátili evropský solidární model a otevřeli bychom dveře eh, vlastně eh, eh, naprosté anarchie v hodnocení ekonomického blahobytu. Ať je to nezaměstnanost nebo dopady změny klimatu nebo specifických znečištění životního prostředí, kdybychom vlastně pouze hodnotili toto, tak by ty peníze dostávali jenom ti, kteří dokázejí, dokážou využívat co nejinteligentněji statistiky, ale ne ti, kteří je potřebují. Je to přece jasné. Region, který je chudý, který má nízké HDP, ten také nemá peníze na zlepšování životního prostředí. Proto také máme evropskou politiku soudržnosti, jakým způsobem bychom to také propojili s Evropskou strategií 2020, kde právě se berou ohledy na aspekty životního prostředí a nezaměstnanosti které jsou, eh, tato politika je přece prospěšná pro právě ty nejchudší regiony. To je zásadní a základní eh, evropská politika. Eh, nevěnujme se eh, tomuto zvrácenému tématu jenom kvůli tomu, že zelení ve spolupráci eh, s nevládními organizacemi si chtějí zajistit svou úlohu, pokud možno na evropské úrovni. Chtějí zřejmě pro tento účel i zřídit nějakou novou evropskou agenturu, to nesmíme připustit. Myslím, myslím, že eh, výbor regionů eh, se musí stavět proti tomu, aby eh, toto téma dostali, dostal výbor, výbor pro životní prostředí. Když Tyrolia? Chers Vážení kolegové, rád bych poděkoval zpravodaji za jeho práci, představuje to možnosti, které uh, pomohou definovat naše kolektivní uvažování o tomto eh, nelehkém nebo obtížném tématu eh, a nastíní nové možnosti volby eh, veličin pro měření. Jako vůdci Evropy potřebujeme co nejúčinnější statistické nástroje, které nám umožní co nej moudřejší rozhodování. Proto navrhuji návrh, eh, proto vítám návrh ze strany komise aktualizovat tyto indikátory. Jde o text, který vede eh, k eh, novému vyvážení těch veličin, bere také v úvahu aspekty, které by vlády měly při rozhodování brát v úvahu Jde o aktualizaci i stávajících ukazatelů. Mám několik eh, poznámek k řeči pana zpravodaje. I když osobně jej podporuji, myslím, že je příliš optimistické si myslet, že na eh, další programovací období už se nám podaří získat indikátory pro měření různých eh, aspektů. Myslím, že regionální politika by se měla snažit posilovat eh, životní prostředí, vzdělávání, zaměstnanost a tak dále a měli bychom toho dosáhnout efektivním systémem hodnocení eh, politiky soudržnosti eh, pro období 2014 až 2020. Paní Šretr? Já, já bych tady chtěla odstranit několik několik eh, mýtů. Eh, to není nápad eh, Sarkozyho, to není nápad zelených, ale Sarkozyho. Ten o tom hovořil na OECD e a byl tedy přivítán velkým potleskem a i z naší strany. Ale Sarkozy není členem strany zelených výbor zelených a tam je největší frakcí EPP a rozhodně ne zelení. Eh, spravodajka je z frakce eh, svobodných demokratů, EFD. Já se omlouvám, eh, já si nevzpomínám, jak německy zní přesný překlad její frakce, ale stanovisko zpravodajky ve eh, eh, sociálním výboru, to je paní, paní Háken, eh, ta také není členkou strany zelených. Pro mě je toto téma důležité a téma správné, jak už zde zaznělo, HDP vlastně se zabývá pouze jednou dimenzí a tím pádem je zkreslující a v tom dokumentu pracovním se vůbec nemluví o tom, že veličina jako HDP by se měla nějakým způsobem odstranit nebo úplně zrušit. Hovoří se tam o tom, že je potřeba tu veličinu trošku korigovat a ještě do ní začlenit další aspekty. Ku příkladu HDP se také měří investice, takže když tedy jdou do nějakého regionu peníze a ty zvlášť chudé regiony, které dostávají hodně peněz eh, z EU, tak je vlastně automaticky hodnoceno výše, ale není úplně jasné, jestli pomocí těchto investic opravdu také hned vytvoří pracovní místa, a jestli tam jsou příjmy rovnoměrně rozdělovány. Jenže HDP se tam zvýší automaticky jenom díky tomu, že tam vlastně přitekly nějaké peníze. A existuje řada kom- eh, studií, které si zadala komise, eh, které toto dokazují, že HDP jako veličina toto zkresluje Celá řada studií se o tom opakovaně zmiňuje a proto je velice správné se zamyslet nad tím, jestli HDP popisuje opravdu všechno a jestli je to jediná veličina, kterou se musíme řídit a jestli, tam, jestli by tam neměly vstoupit ještě další veličiny. Je pravda, že některé aspekty e, není možné e, ve všech článech, e, ve všech členských státech e, měřit určité subjektivní záležitosti, a A jedná se, jedná se o statistiky, jedná se o statistiky, které by se měly vyhotovovat mezinárodně. Ten, eh, ten džin už z té lahve byl eh, puštěn. Eh, mluví se o tom na mezinárodní úrovni. Evropská unie by o to měla také využít a Já chápu, že někdo jako vy třeba eh, to považuje za eh, něco zcela nesmyslného, ale, ale v mezinárodní oblasti eh, a mezinárodně se o tom hovoří, jsou to důležité veličiny a důležité údaje a jsou ceněny. Nejde o to něco nového vynalézat, jde o přesné určení, co vlastně a jak by se mělo měřit. A myslím, že z tohoto hlediska je to stanovisko velice dobře vyvážené a velice eh, opatrně se k té věci staví a velice zřetelně poukazuje na oblasti, kde je potřeba tu situaci zlepšit abychom ne, neříkali eh, neustále, že ano, tam eh, je skvělý vývoj HDP a přitom se dívali na tom, jak eh, v tom regionu stejném, ale strmě stoupá nezaměstnanost. A někdy vidíme, že vlastně, i když jsou skvělé statistické údaje, že to nemá nic společného s reálnou situací v tom regionu. Proto se musíme na to zaměřovat. Nám nejde o to, Eh, vydávat peníze, vydávat více peněz, nám jde o efektivnější vydávání peněz. To také stojí v tom dokumentu zpravodaje a to je také náš příspěvek k této diskusi. Bylo by absurdní, kdyby eh, se výbor Regi k této diskusi také nepřihlásil. François Alfonsi. Eh, děkuji, Franca. Ano, paní předsedkyně. Děkuji. Já bych nejprve chtěl říci, kolegovi, že nás kritizuje za ideologický přístup, ale právě jeho poznámky jsou plné ideologie. A myslím si, že pro tuto diskusi to není patřičný přístup protože to není věc, která by zajímala jenom zelené, ale všechny zde schromážděné. Teď je na čase, abychom o tom hovořili, protože se blíží nové programovací období a musíme si klást otázku, zda kritérium HDP je dostačující. Nejde o to, že bychom se ho zbavovali, ale co k tomu přidat. Víme, jaká je situace v různých regionech v Evropě a že opravdu je asi třeba něco přidat ještě k ukazatelům HDP, sociální, environmentální kritéria, sociální, to je asi eh, zcela zjevné, jak je to s indexem nákladů na eh, živobytí. Eh, je, samozřejmě, že život je dražší třeba v Irsku nebo někde jinde. Čili ne všude je to stejné, takže už jenom toto je kritérium, ke kterému stojí za to přihlédnout. Environmentální kritéria Jde nám o politiku na evropské úrovni. Jde nám také například o boj proti změnám klimatu. A myslím si, že i tato kritéria mají co dělat při volbě regionální politiky. Například, kdybych byl v Irsku a byly by tam dva um, konkurenční projekty. Jeden, který by byl výhodný pro velká města, a druhý, e, který spíše pro méně významná města. Já si myslím, že by nás mělo zajímat to, co je environmentálnější, to, co je bližší i nám v kontinentální Evropě, co se týká například emisí CO2. Takže i to je třeba asi brát v úvahu, když uvažujeme o tom, co se podpoří jako investice z evropské úrovni. Takže i tak to bychom měli uvažovat. A proto bych vás prosila, abyste tam uvažovali v klidu a v um, ideologicky. Děkuji, paní předsedající. Je zajímavé, že mohu navázat na tento eh, minulý příspěvek. Eh, před rokem, podobně jako ostatní koordinátoři, jsem viděla, že vlastně se můžeme rozhodnout, jestli výbor REGI eh, povede tuto zprávu a tehdy vlastně jsem nedomyslela tu dimenzi, co se z toho může všechno vyvinout. A teď uh, Eh, to považuji za chybu, že eh, tedy tuto zprávu nevede výbor Regi, ale výbor Envy. Eh, je, ale už to napravit nemůžeme, uvidíme, co se s tím na, dá dělat. Jsem také přesvědčena, že mimo regionální politiky a politiky soudržnosti Existují určitě evropské projekty, kde bez jakýchkoliv potíží se berou v úvahu jiné indikátory než HDP. Takže když vlastně to eh, beru z hlediska výboru Envy, tak je naprosto eh, v pořádku hovořit i o těchto dalších aspektech, ale jsem přesvědčená o tom, že jako výbor REGI musíme k tomu vypracovat stanovisko, které bude propojeno s politikou soudržnosti. A před eh, hodinou a půl jsme schválili rezoluci o našem, naší představě o budoucí politice soudržnosti kde jsme právě měli eh, pozměňovací návrh, z něhož jasně eh, vyplývá, že HDP zůstává hlavní kritérium pro eh, kvalitu regionální politiky i když existují i další měřitelné indikátory, jestli se osvědčí jako relevantní a to také už zdůraznil náš stínový zpravodaj, že skutečně musíme v zásadě zůstat u HDP, to musím předeslat. A ten předchozí příspěvek, ten vlastně mě vybízí k tomu říci, že když vlastně eh, životní náklady vlastně jsou v pořádku, tak největší město Mnichov Eh, vlastně, kde jsou obrovské životní náklady, že bychom eh, měli Mnichov podporovat, protože tam jsou tak vysoké životní náklady. To je ale absurdní. Je mi naprosto jasné, že v jiných eh, v jiných regionech jsou životní náklady opravdu ožehavým tématem nebo naléhavým tématem, protože mohou vést k potížím, ale z toho například jasně vyplývá, že nemohu si vybrat jenom tak nějaké libovolné kritérium a i když vlastně by se mi mělo, by mi mělo výjít to, že to po celé Evropě budu měřit úplně stejně, tak eh, ne všude se bude postupovat kvůli eh, stejným cílem. Ten projekt s tím při, přístavem. Z toho vyplývá, že eh, vlastně se musím věnovat specificky regionům, které to potřebují, ale eh, kdo vlastně viděno z evropské eh, roviny je nazírán jako zvláště potřebný, komu se musí regionální politikou zvláště pomáhat. Tady musíme vycházet pouze z HDP a samozřejmě bude-li to možné, použít i indikátory, které jsou měřitelné, ale uh, celé Evropě podle stejných statistických pravidel a podle skutečně eh, stejných základních předpokladů. Já jsem z bývalé NDR a u nás vlastně se ekonomika a, a ty statistické e, údaje e, falšovaly a také se statistika e, o ekonomických výsledcích dá různým způsobem interpretovat. Takže nemohu vlastně použít pro celo evropskou kategorizaci třeba potřebnosti chudoby a tak dále nastavit tak, aby nebyly srovnatelné. Takže musíme být velice obezřetní a e, můžeme zavést nové indikátory, kdyby vlastně to bylo tak, že také budeme ty statistické údaje stejně chápat, bez ohledu na to, které to budou. Třeba nezaměstnanost, která je vždycky citována tady musíme zajistit, aby se všude používaly stejné metody a nezapomínat také na to, že je potřeba neustále debatovat o tom, že chceme byrokra- byrokraci snižovat a ne zvyšovat, abychom náhodou vlastně uh, si uh, nevymysleli nové statistické uh, údaje, které jenom vlastně zvýší byrokracii. Takže já vycházím z toho, že na regionální úrovni ta rozhodnutí mohou vycházet i z jiných indikátorů než eh, z HDP, ale to už není náš, naše úloha, to je úloha členských států, který, které se tím musí zabývat a my musíme naprosto jasně zdůraznit té zprávě, že HDP i v budoucnu bude naprosto hlavním kritériem pro kategorizaci eh, regionu podle potřebnosti a tak dále a jestli se mají mít možnost podílet na politice soudržnosti nebo ne. Děkuji. Děkuji, Láslo Šulian. Köszönöm a szót, eh, elnök asszony. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně rád bych řekl jménem EPP jako stínový zpravodaj, že samozřejmě musíme být otevření, aby různé indikátory byly používány v zájmu lepšího fungování politiky soudržnosti Evropské unie, ale chtěl bych také velmi jasně říci, že souhlasím se socialistickým názorem, který zde byl právě prezentován. V současné době neexistují žádné jiné ukazatele, ze kterých bychom mohli vycházet při rozdělování podpor mezi regiony a zeměmi. To samozřejmě neznamená, že bychom neměli věnovat pozornost různým studiím. Víme, že někde nějaká chyba určitě je, že to dokonale není, ale je to to nejlepší, co v současné době máme. Já jsem také přesvědčen o tom, že HDP jako takový neodráží přesně všechny aspekty života, ale v současné době nemáme nic lepšího, nemáme nic, co by lépe vypovídalo o situaci. Můžeme dokázat, a děláme to už roky, jakým způsobem se může změnit vnitřní obsah HDP, abychom získali nové indikátory. Nemůžeme zavírat oči před tím, že změna indikátoru odráží pouze částečné zájmy. To by tam mělo být jasně řečeno. Z hlediska výboru REGI je důležité, aby regionální politika, politika regionálního rozvoje dobře fungovala. A já si myslím, že rozhodnutí, které bylo přijato při hlasování, je velmi dobré, protože na jedné straně otevírá prostor různým zájmům a na druhé straně také jasně říká, že se musíme držet toho rozdělování tak, jak je v současné době nastaveno. To znamená, že musíme dávat pozor na místní hrubý domácí produkt. Co z toho všeho vyplývá? Jde o to, že si musíme položit otázku, jak rozdělit eh, v rámci státu dostupné prostředky. Na to dáváme pozor, provádíme také monitoring eh, a výsledkem toho jsou znalosti nebo tedy zjištění, která svého času, nebo až přijde čas, budou moci být využity na úrovni Evropské unie. Ale v současné době jsme ještě velmi vzdáleni tomuto okamžiku. Já nemohu souhlasit s tím, že Stanovisko, které jsme dostali, je dostatečně odstíněno. Myslím si, je to také obecný názor EPP, že toto stanovisko podporuje inovaci a v tomto, v této podobě bychom na něj asi přistoupit nemohli. Je tam několik krásných vět ohledně důležitosti HDP v tom textu, který nám byl předložen. Ale je to jako takové ty fráze diplomatů, za kterými nevidíme úplně to nejdůležitější. Možná jsme trochu příliš citliví, ale v průběhu této diskuze jsme neslyšeli žádný rozdíl v názorech mezi starými a novými členskými státy. Takže to nás trochu uklidňuje. Znamená to, že zde nepřevažují nějaké eh, zájmy jedněch či druhých. Ostatně zakladatelské země nejvíce podporovaly HDP jako indikátor, který by se měl používat. EPP je toho názoru, že tento text by měl být podstatně modifikován. V současné době když eh, jsem si tedy poslouchal tu debatu, tak mám pocit, že bychom nemohli dospět eh, k úplnému koncensu. Samozřejmě nediskutujeme o tom, jaké hlavní indikátory by se měly používat. Jsme ve fázi, kde se vyjadřují názory. A nechtěli bychom debatu omezovat. Samozřejmě věci se musí vyvinout. Ale když už jsme tady citovali, tak já uvedu další citát. Neměli bychom opouštět vystavěné cesty, abychom se vydali po nových nevyšlapaných pěšinkách. Pokud je jasné, že změna přinese něco dobrého, tak s tím samozřejmě nemůžeme než souhlasit. Ale ta změna musí být dobře odůvodněna. To je jako když se mění volební systém v členském státě. V takovémto okamžiku je třeba dokázat nebo ukázat, eh, co ten nový volební systém přinese. A tady to v podstatě vypadá, to te, vypadá tež. Zde tedy výbor parlamentu navrhuje změnu a my bychom měli ukázat, jakým způsobem by to změnilo stav politiky soudržnosti. Studie, které znám, nejdou tak daleko. To znamená, že máme před sebou ještě spoustu práce. Je to tedy velmi dobré, je velmi dobré, že máme různá rozhodnutí a návrhy, ale musíme si dát pozor na to, abychom jasně řekli, co bychom mohli dělat lépe. Je jasné, že můžeme dělat něco lépe, ale musíme si být jisti, že to přinese opravdu něco k lepšímu. Že to bude ku prospěchu věci. Pokud jde o regiony a rozdělování pomoci, tak tam jsme hovořili třeba o vzdálených regionech, o ostrovech, eh, o regionech, které objektivně se nacházejí v obtížnější situaci než ostatní. Tam je jasné, že indikátory nestačí k tomu, aby dokázali, jaká je situace. Takže tímto směrem bychom se měli ubírat a nejen cestou změny indikátorů, změny ukazatelů. Já si myslím, že těch regionů, pro které jsou ty ostatní ukazatele důležité, není zase tolik. A ti kolegové, kteří jsou ekologicky laděni, také říkají, že by se měli začlenit také indikátory, které ukazují na dobré využívání těchto prostředků. Korzika to byl dobrý příklad. Když zde máme nějakou aktivitu, která je příznivá pro životní prostředí, tak ta by byla, měla být upřednostněna před jinou, která není tak příznivá k životnímu prostředí. To všem neznamená, že ten region bude mít eh, větší podporu než jiný region. A teď se podívejme na program 2020. Budeme muset používat stávající rámce v zájmu dosažení společného cíle. A právě zde musí být vzat v úvahu také ekologický rozměr. A myslím si, že politické frakce jsou v této otázce připraveny spolupracovat. Nicméně Nemůžeme zapomínat na existující ukazatele, které už se osvědčily. Právě na jejich základě se rozděluje pomoc mezi členskými státy a mezi regiony. Takže takto se díváme na věci my v EPP, naše pozměňovací návrhy se ubírají tímto směrem a doufáme, že je podpoří i ostatní politické frakce. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát. Děkuji, paní předsedkyně. Velmi stručně rád bych řekl, že nikdo nemůže zůstat lhostejný před problémy, na které upozornil zpravodaj. A samozřejmě také debata o tom svědčí. Nikomu to lhostejné není. Spravodaj nenavrhuje, aby se zrušilo HDP tak jsem to alespoň pochopil já. Spravodaj má za to, že HDP je nástroj, který musí existovat i nadále, ale je příliš omezující, nedostačuje k tomu, aby se změřil pokrok společnosti. A bylo by vhodné, kromě HDP, najít i další nástroje. Neříkám, že je to jednoduché, ale Řekl bych našim kolegům, že Evropa už ve své politice soudržnosti má za to, že HDP není jediné kritérium. Uvedu příklad regionů, které jsou způsobilé pro cíl jedna strukturálních fondů. Aby mohly být způsobilé pro využití prostředků z těchto fondů, tak je samozřejmě nutno vzít v úvahu HDP, ale i jiná kritéria, především míru nezaměstnanosti. To znamená, že musíme otevřít debatu. Musíme zahájit tuto debatu, protože zjevně musíme zachovat HDP, ale kromě HDP musíme najít i jiné ukazatele. Pokud tedy zahájíme debatu mezi sebou a se specialisty, tak myslím, že se nám podaří najít vhodné nástroje. Možná to není jednoduché, není jednoduché kvantifikovat, vyčíslit eh, jednotlivá kritéria, ale musíme mít odvahu a zahájit tuto debatu. Možná se nám podaří přiblížit se co nejvíce k realitě. A to je právě výzva, která před námi stojí. A pokud se nám to podaří, tak eh, půjdeme v Evropě příkladem. A tento příklad možná využijí i jiné společnosti. Děkuji. E, z hlediska cíle strukturální politiky, to znamená pomoci zaostávajícím regionům, je hrubý domácí produkt e, velmi dobrou veličinou pro e, rozdělování prostředků mezi regiony, které zaostávají a mezi regiony, které si více méně pomohou sami. Já jsem při této debatě došel k názoru, že nemůžeme od tohoto základního kritéria uhnout a couvnout eh, a akceptovat další kritéria, protože jejich popis a popis dopadů, které by měly, zní velmi paradoxně. Eh, pan zpravodaj mluvil o well-being, o eh, životním štěstí já jsem nejšťastnější lidi potkal v nejchudších oblastech Evropy. Tito lidé by podle takovéhoto kritéria měli přispívat do jiných regionů, které nejsou tak v uvozovkách šťastné. E, Totež je se životními náklady. To, co jsem slyšel o tom, že strukturální fondy a strukturální pomoc zvyšují e, HDP regionu, tak tam můžeme mluvit o několika procentech ročně, pokud ty prostředky jsou využity dobře. Takže mě celá tato diskuze vede k názoru, že pokud použijem jiné parametry, než je hrubý domácí produkt, tak pouze v tom smyslu, jak o tom hovořil kolega Surian, to znamená pro ostrovy, pro odlehlé horské oblasti a pro území s touto specifikou. E, jinak takováto politika vede k paradoxům, které eh, strukturální politiku a regionální politiku staví na hlavu a je naprosto absurdní. Podporuji tím to, co tady řekl i kolega Piper. Děkuji za pozornost. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Niin kuin on moneen kertaan todettu, niin tämä... Děkuji, už bylo řečeno několikrát, že je důležité tuto debatu vést nyní a také se detailně o tom poradit s odborníky a e, experty. Já budu stručná, protože ta debata už se podívala na tu otázku z řady úhlů. E, I já si myslím, že i v budoucnu by HDP mělo zůstat hlavním kritériem, je to základ evropské solidarity. Stojím za HDP. HDP ale přesto není dostatečný indikátor e, vůbec, protože využívání HDP jako kritéria nám neumožní, neumožňuje provádět evropskou regionální politiku. Problémy jsou mnohovrstevnaté a když se díváme do budoucnosti, tak nemůžeme budoucí výzvy plně eh, řešit pouze na základě HDP. Já sama jsem z Finska, málo obydlenou zemí a s tím jsou spojeny nemalé problémy. Ku příkladu má to nepříjemný dopad na konkurenceschopnost. A i to by bylo tedy dobré kritérium. Myslím, že bychom měli vytvořit nějaké propojení na cíle 20, evropské politiky 2020 a také je navázat na veličiny, jako je konkurenceschopnost. Musíme si položit otázkou, jaké regionální ukazatele by těmto cílům co nejlépe posloužily. Také podporuji další uvažování o těch ekologických indikátorech, protože v budoucnu budou ještě důležitější. Jsou před námi velké výzvy i co se týče demografického vývoje. A možná, že by bylo možné vytvořit indikátor na základě stárnutí, protože i ten bude mít regionální dopad na konkurence schopnosti a měli bychom eh, být schopni tuto otázku v regionální politice zodpovědět. Děkuji. Jean-Paul Bese, eh, chcete zareagovat? Nebo ne? Vážení kolegové, právě jsme uzavřeli debatu na toto téma. Ano, já jsem chtěl říct pár slov na závěr této výměny názorů. která byla taková trochu vyostřená, ale přesto slušná a zdvořila. Chtěl bych říci, že zde nejde o to mít ekologický nebo neekologický, zelený nebo nezelený pohled. Jde o to přistupovat k tomu opravdu striktně. Musíme vědět, na jakou realitu bychom měli uplatňovat svou politiku. A musíme vědět, že ta realita není taková, na jakou jsme byli ještě před několika lety zvyklí. To znamená, pane Pípre, svět se mění a tento svět, abychom na něj dobře nahlíželi, tak musí být nahlížen novými brýlemi. Ta otázka studie doplňujících eh, indikátorů k HDP, to je celosvětová otázka na všech mezinárodních fórech, ve všech mezinárodních institucích, ve všech eh, ekonomických kruzích tato otázka vzniká, tato otázka je klíčová. A je zde určitý pokrok, který můžeme pozorovat. Já jsem z Francie a náš prezident, který zrovna není naším politickým přítelem, vytvořil specifickou komisi, které předsedá americký ekonom a cílem je prostudovat nová kritéria, nové možnosti, nové indikátory. Já chápu výhrady některých z kolegů ohledně toho, jak je to složité. Samozřejmě složité to je, ale bez ohledu na to, HDP je sám o sobě složitý a dokonce rozporný v celé řadě oblastí. Potřebovali jsme čas na to, abychom to všechno dopilovali, ale všude, a o tom právě říká, o tom hovoří i komise, všude se na tom pracuje a bylo dosaženo pokroku. Jde o to, se sbírat celou řadu indikátorů, udělat takový soubor ukazatelů. Nejde o to, že bychom upustili od hrubého domácího produktu, že bychom jej nevyužívali jako referenční ukazatel. Ano, tento ukazatel existuje, je to ukazatel, kterým se měří hospodářský růst, kterým se měří ten ekonomický pilíř našeho rozvoje. Ale musíme říci, že ten ekonomický pilíř nestačí k tomu, abychom si udělali představu o realitě. Je zde i sociální pilíř a je zde i environmentální pilíř. A tyto tři pilíře jsou neoddělitelné a my nemáme dostatek nástrojů, abychom mohli tyto synergie a toto vzájemné působení zkoumat a měřit. Já to tady čtu v těch návrzích, které přináším. Jde o to, říci, že nástroje, nebo nástroj k měření pokroku v měnícím se světě, tedy HDP, je rozhodujícím, ale ne dostatečným nástrojem. A co vlastně chceme? Nechceme vytvořit ex nihilo nějaké nové indikátory. Samozřejmě musíme si vyslechnout názory odborníků. A o tu tedy návrh eh, svolat setkání s odborníky, to je velmi dobrý návrh, eh, abychom si udělali lepší představu o tom, co je možné, ale jde o to, abychom vyslali jasný a silný politický signál, abychom eh, vyzvali komisi k tomu, aby urychlila práci na zavádění nových indikátorů. Nemůžeme přešlapovat na místě a čekat, že nám věci spadnou z nebe. My musíme vyvíjet iniciativu, musíme vysílat tyto pozitivní nástroje a to velmi jasně a politicky čitelně. Děkuji. Děkuji. Ještě Joachim Celer chce něco podotknout, ale neotevíráme znovu tu debatu, chci jenom zdůraznit. Děkuji, paní předsedající. Eh, není lehké mluvit ještě po zpravodajovi, ale chci dát na zváženou Určitě dá se diskutovat o tom, jestli existují eh, indikátory, které vlastně realitu eh, lépe než HDP. To určitě třeba bude, ale už existuje celá řada návrhů, jak tyto indikátory tematicky pojmenovat. Jedná se o indikátory pro sociální oblasti, ochranu životního prostředí, kvalitu života, veřejné zdraví, e, výzkum, sociální rovnost, zaměstnanost a tak dále. Ale Otázka stojí, jak daleko jsme v dopilování těchto indikátorů. O tom už také tady e, vlastně e, byla řeč. A jestli jsou ty indikátory vzájemně porovnatelné a jak vlastně vzájemně porovnávat různé stavy ehm, v různých regionech v členských státech a jak je popsat. Ale ehm, v té diskusi jde také o to, jak vlastně v budoucnu pojmout regionální a e, politiku a politiku soudržnosti. Jestli máme, jestli máme vlastně těmto politikám dát vlastně jiné, jiný sklon, a jestli máme jinak vlastně se dívat na různé fondy v rámci těchto eh, politik a eh, jestli máme, jestli se nám třeba nepodařilo něco z dopravní politiky eh, splnit a tak dále, jestli třeba by nebylo lepší splnit ty cíle pomocí sektorizace, ale ve finále budeme mít regionální politiku na evropské úrovni, kterou se nám vůbec podaří schválit, to je nebezpečné. Myslím, že politika soudržnosti a regionální politika má eh, vlastně eh, na evropské úrovni mít nějakou vnitř, nějaký jednotný vnitřní obsah. A eh, ty rozdíly mezi jednotlivými zeměmi se nejlépe měří pomocí hospodářského vývoje a regiony sami vědí nejlépe, co potom mají eh, vlastně lokálně na místě dělat, kam investovat. A to vlastně platí i pro oblast investic eh, nebo oblast, eh, oblast vývoje a tak dále. Jestli to bude další podklad pro lepší rozdělování prostředků v rámci politiky soudržnosti nebo regionální prostředky, a potom regionálně reagovat na ty různé rozdíly a e, jakým způsobem vlastně napravovat demografické procesy z evropských prostředků. Možná, že na místní úrovni se dá něco dělat, ale přece ne z evropské úrovni. Myslím, že to si musí rozhodnout každý region sám pro sebe, kde uvidí eh, ta eh, těžiště. To nemůžeme eh, učinit tady my z centra. V řadě oblast, oblastí se myslím, že je dobré se bavit o dalších veličinách, jestli se nevyskytnou nějaká měřitelné veličiny, něco, co by bylo čitelné, ale jestli budeme tady eh, něco nového zavádět o, do regionální politiky a politiky soudržnosti, k tomu bych neradil. Děkuji vám a Vážení kolegové, situace vypadá následovně. Výbor Envy bude hlasovat o té zprávě 29. listopadu, což znamená, že jediná příležitost, kdy můžeme uh, prezentovat stanovisko Regi, když se bude o něm hlasovat 27. a 28. Eh, října. Eh, takže teď si dáme lhůtu pro pozměňovací návrhy a to bude 5. říjen. Doufám, že tato diskuse, která byla eh, poměrně detailní, pomohla zjednodušit postup pro podávání pozměňovací návrhy, ale také nezapomeňte tedy na restrikce, které vyplývají z našeho harmonogramu. Takže e, lhůta pro podání pozměňovacích návrhů je 5. říjen a je tady také navržena vlastně dlouhodobá e, akce a to je pořádání slyšení na toto téma v první polovině příštího roku, takže v té debatě budeme také eh, pokračovat u příležitosti těchto slyšení. A teď máme bod 13. Eh, a, a to je eh, zpráva navržená Janem Březinou o státní podpoře, co se týče uzavírání nekonkurenčních dolů. A Jan si asi vezme slova a vysvětlí situaci. Dámy a pánové, já se omlouvám za rychlost, s kterou jsme museli reagovat, protože eh, bohužel hlasování v hlavním výboru eh, je dosti brzy, takže dostáváte na stůl eh, naše stanovisko, nebo moje stanovisko k záležitosti, která se týká osudu zhruba 100 tisíc Evropanů. Jedná se o to, že koncem tohoto roku uplyne platnost takzvané uhelné směrnice a že by nebyl právní základ k tomu, aby byly eh, podporovány ekonomicky nerentabilní eh, černouhelné eh, hlubinné doly. Vedlo by to samozřejmě k jejich uzavření a ke kolapsu mnoha pracovních míst. Tato záležitost se týká především Německa, Španělska, ale i Slovenska. A e, vzhledem k tomu, že e, uzavírání těchto šachet, které pokud nebudou konkurenceschopné, e, musí na státní podpoře skončit, je, má velké regionální dopady, má velké sociální a ekonomické dopady, tak je dobře, že náš výbor vypracovává i své stanovisko. Eh, já jsem pozměňovací návrhy, které máte před sebou, eh, podal v několika skupinách. Ty první tři pozměňovací návrhy se týkají eh, vysvětlení situace. Pozměňovací návrh čtyři bere v úvahu fakt, že tato záležitost je v mnoha zemích už teď výsledkem těžko dosaženého konsenzu a například v Německu je doba ukončení eh, činnosti v šachtách plánovaná na rok 2018. Eh, Nyní návrh komise je 2014. Myslím si, že bychom toto datum měli prodloužit, protože bychom neměli eh, lámat politickou dohodu v jednotlivých zemích. Eh, další eh, jsou eh, pozměňovací návrhy 5, 6 a 7, které popisují ony negativní sociální a ekonomické dopady zavření šachet. No a pozměňovací návrh číslo 9 a 16 vysvětluje hlavní omyl návrhu komise, to je to, že zavření těchto uhelných šachet pozitivně ovlivní eh, produkci CO2, tedy že se sníží množství skleníkových plynů. Eh, myslím si, a eh, jsem toho názoru z hlediska odborného, že mnoho z těchto uzavřených, nebo palivo z těchto uzavřených dolů bude nahrazeno importovaným palivem a že k těm nákladům na vydobití uhlí Eh, se připočítají ještě náklady a eh, exhalace eh, e-, emise CO2 z dopravy. Takže nelze mluvit podle mého názoru o zmírnění klimatické změny. Pozměňovací návrh číslo 15 se zabývá opatřeními, které je možno realizovat z hlediska regionální politiky pro pomoc takovým regionům a municipalitám, eh, které budou žít s dopadem eh, zavření eh, toho zdroje uhlí. A v pozměňovacím návrhu číslo 18 se navrhují deadline pro uzavření těchto dolů na rok 2020. Dále se v pozměňovacím návrhu 19 zabývám případem, eh, kdy v současné době nemusí být ekonomika eh, takových, takové šachty eh, plusová, ta, ten důl potřebuje pomoc, ale po roce 2022 s jasnou perspektivou může být vzhledem k turbulentním vývojům cen uhlí, Eh, plynu a eh, ropy, protože tyto komodity jsou propojeny, může být s perspektivou eh, konkurenceschopnosti, tak zavádíme vlastně v pozměňovacím návrhu číslo 19 výjimku pro takovéto doly. A pokouším se o celkovou výjimku, protože v některých případech může být, že izolovaných místech Dolu, e, tyto doly budou pro další existenci z regionálního, e, sociálního a e, energetického hlediska nezbytné. To je, tuším, pozměňovací návrh číslo 10. Tolik pro úvod k danému tématu. Thank you uh, very much. Uh, I... Mnohokrát. Já nevím, zda by se někdo chtěl zúčastnit diskuse s kolegou, prosím, Magnus. Já bych rád bez, zpravodajovi výslovně poděkoval za toto stanovisko, protože v některých eh, evropských zemích, především ve Španělsku a Německu, skutečně máme tento problém, že eh, uhlí už není eh, z řady aspektů konkurenceschopné ale potřebujeme vlastně nějaké eh, výběhové plány a eh, ten návrh komise nás poněkud zarazil, eh, protože proto je důležité brát ohled na tu zvláštní problematiku v některých národních státech. Kdyby teď Evropa řekla konec s uhlím do několika málo let, to by znamenalo obrovskou ztrátu důvěry v evropskou politiku, protože ti lidé v místě neumí eh, vlastně rozlišovat mezi rozhodováním na eh, nejrůznějších úrovních eh, v Evropě, jestli ta rozhodnutí jdou z Madridu, z Berlína nebo z Bruselu. Takže proto bychom rádi udrželi ty dohody dosažené na národní úrovni a tak, jak byly dohodnuty ty subvence Eh, které se budou postupně odbourávat. Takže znovu výslovně děkuji za solidaritu kolegy. Eh, je eh, to velice ceněno. Děkuji. Thank you very much, Ricardo Cortes Lastra. Děkuji, Ricardo. Nevím, jestli se hlásí ještě někdo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval zpravodaji za jeho stanovisko. Hovoříme zde o problému, který se týká především čtyř zemí, ale je to opravdu závažný problém, protože hovoříme o více než 100 tisíci pracovních míst v okamžiku krize. A mohlo by to vyvolat velké sociální napětí a mohlo by to vést opravdu k velkému propouštění, mohlo by to mít velké dopady v tomto okamžiku, který je už tak dost obtížný. Myslím si, že rok 2014 je opravdu svévolně zvoleným datem a podle mého názoru bychom měli usilovat o prodloužení, alespoň do roku 2018-2020. To by byl rámec, který by byl slučitelný se stavem jednotlivých eh, okresů, regionů ovlivněných eh, tímto bodem. Pokud jde o problematiku uhlí, těžbu uhlí. Tak eh, ekologický problém v první řadě vypadá tak, že naše evropské uhlí by bylo nahrazeno cizím dováženým uhlím, takže zde čelíme stejnému znečištění, neli většímu. V návrhu komise se hovoří o malém eh, prostředí, kde by se to určitým způsobem eh, vyrovnalo ale víme, že pokud je o produkci CO2, bylo by to ještě horší. V Evropě máme více než 12 pilotních projektů, které hovoří o skladování CO2, zachycování CO2 a ukládání CO2 do půdy. To znamená, že by byly tímto způsobem tyto doly mnohem méně ekologicky náročné. A za druhé se zde hovoří také o konkurenceschopnosti. Je jasné, že se může hovořit o tom, že možná podpory ze strany členských států pro uhlí by neměly být poskytovány, ale musím říci, že máme tisíce precedentů. Uvedu příklad. Například eh, podpora pro automobilový sektor, které by se mohly jasně srovnat se situací v oblasti těžby uhlí. Jak říkám, je to velmi sociálně složitá otázka. Dopadá to přímo na více než 100 tisíc občanů. A v těchto čtyřech zemích by mohlo dojít k tomu, že opravdu 100 tisíc lidí přijde o práci a já si myslím v každém případě, že bychom měli posunout eh, ten to datum 2014, které bylo opravdu svévolně zvoleno, bezmyšlenkovitě zvoleno a měli bychom to přesunout alespoň do roku 2018-2020. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedající, vážení kolegové. Eh, mnoho už zde bylo řečeno skutečně existují argumenty, že ze strany EU eh, jsou eh, programy, které už byly eh, dohodnuty v členských státech na subvenci těchto dolů nejsou vlastně respektovány z evropské úrovně, ale zde ve výboru bychom se měli zamyslet nad tím, že z jedné strany Eh, používání uhlí pro výrobu elektřiny je spojeno s problémy pro klima a neměli bychom eh, spochybňovat úsilí Evropské eh, unie postoupit k modernějším technologiím, které také umožní snižování emisí eh, CO2 z elektráren. A já mám trošku problém s formulací pozměňovacího návrhu číslo 9, protože mám pocit, že jsme se zde dostali na trošku eh, špatnou kolej. Eh, jde o to, že vlastně mají být ještě znovu zváženy ty, ta data. Nejde o to vlastně nějakým způsobem Eh, trvale podporovat subvencování eh, uhlí a eh, myslím, že náš výbor by neměl spochybňovat otázku ochrany klimatu. klimatu. Takže možná, že by bylo dobře, dobře ten pozměňovací návrh 9 trošku změnit, aby nevyzněl špatně v rámci té debaty. Děkuji. Chcete se ještě k tomu vyjádřit? Já bych chtěl jenom rychle zareagovat na pozměňovací návrh 9. Nejsou pochyby, co se týče eh, dopadu na eh, klima, eh, výroby uhlí a spalování uhlí na elektrárnách. Já jsem viděl spoustu takových elektráren. Mimochodem, já jsem několik let pracoval vlastně jako hodník, takže já vím, o čem uh, mluvím, pracovala jsem v dole. Ovšem uhlí z těchto dolů bude nahraženo uhlím, které se prostě bude těšit, těžit někde mimo Evropu. A proto eh, je tady zcela nulový dopad na eh, skleníkové plyny. Naopak to dopadá negativně, protože bude třeba dopravovat toto uhlí například z Austrálie, kde je mimochodem velice levné. Takže si myslím, že například v případě Španělska přirozenou náhradou španělské uhlí pak bude australské uhlí, které se rovnou dopraví do španělských přístavů. Proto nikdo nespochybňuje eh, politiku ochrany klimatu, ale v tomto případě ta bilance dopadá spíše neutrálně, ale pokud máte nějaké závažné námitky v tomto směru, beru to. Ano, myslím si, že budou další možnosti eh, pro vyjasnění, protože jsme eh, termín oddálili až na 8. října poledne. Prosím, dodržet tuto lhůtu a doufáme, že do té doby už budou vyhotoveny také překlady. Ale myslím si, že bychom neměli na to čekat a měli bychom už dále pracovat na pozměvacích návrzích a finální verzi. Jediná možnost, aby se to dostalo do ekonu před hlasováním 9 eh, října, jestliže my budeme hlasovat 27. 28. takže děkuji mnohokrát. Teď přecházíme k bodu číslo 14 Paní Elena Kolarská-Bobiňská je navrhovatelkou eh, revize akčního plánu pro energetickou účinnost. Prosím ji tedy, aby nám představila tuto záležitost. Děkuji. Byla bych raději, kdybyste vy, jakožto předsedkyně, nám řekla, co se s tou zprávou vlastně děje. Já mám napsat k tomu eh, stanovisko, jsem vlastně stínová zpravodajka, ale je tady velký zmatek, co se týče termínu a vůbec eh, organizace celé věci. Takže já nevím vůbec, co mám dělat. Zda to mám napsat, nebo ne, nebo zda píšeme pozměňovací návrhy. Já jsem každopádně vypracovala stanovisko. Pan Markus Piper také zaslal eh, své pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. To bychom potom poslali společně, ale například musíme vidět, zda to stanovisko vůbec má být vypracované nebo ne. Uh, yeah, indeed, uh... Ano, opravdu tady je určitá nejistota, kterou jsme nespůsobili my, ale má to co dělat s tím, že výbor ITRE nás zatím ještě formálně neinformoval zda odloží hlasování ke svému dokumentu, protože Evropská komise, jak jsem pochopila, odložila schválení svého dokumentu, ale pořád je ještě možné, že budeme muset eh, o tom hlasovat eh, do konce eh, října, abychom dodrželi termín, aby se dodržel listopadový Eh, termín. Takže vy prostě posupujeme na základě předpokladu, že to stanovisko bude a při, eh, kdyby se splnil katastrofický scénář, že by to nebylo včas, tak ehm, bych vás prosila, abyste pozměňovací návrhy dávali rovnou ITRE. Mohli bychom uvažovat také o svolání mimořádné schůze ve Štrasburku, což by bylo 18. října. Prostě situace je taková, že musíme být otevření vůči všem možnostem, ale naše první volba je, abychom to stanovisko udělali, budeme na něm pracovat a když to dopadne špatně, tak prostě z toho uděláme bez přímo pozněvací návrhy, které rovnou předáme i teda. Děkuji. Ano, děkuji. Pět bodů. E, v tak jsem připravila stanovisko a především tedy bereme v potaz regionální aspekt, což je vůbec nejdůležitější. Je tady hodně napětí a diskusí kolem této zprávy. Především ta napětí se týkají toho, zda tady má být binding target anebo ne. Uh, to jsou diskuse, které hlavně probíhají ve skupině EPP a také během jednání, které vede zpravodaj s ostatními politickými skupinami. Takže vlastně prozatím nevíme, kam se ta eh, diskuse bude ubírat, jak dopadnou kompromisy. Každopádně my eh, se do tohoto za, nepouštíme v našem stanovisku. V tom stanovisku se zaměřujeme především na to, že je na, zapotřebí, aby se zavedlo eh, víceúrovňový rozhodný přístup k energetické politice a k politice, která se týká energetické účinnosti. Přičem přičemž podporujeme také eh, konvent starostů a iniciativu Smart Cities jako velice potřebné řešení. Říkáme také, že je naprosto nutné, abychom vzali v úvahu především eh, opatření pro eh, energetické úspory na regionálním úrovni, protože tady jsou velké rozdíly mezi jednotlivými regiony co do této záležitosti. Nevím, jestli jste dostali toto stanovisko, to stanovisko už bylo rozdané, takže já tady nebudu přečítat všechny body. Pan Markus Piper Zatím ještě pracuje na pozměňovací návrhu, který předložíme společně a týká se to zavedení evropské legislativy týká něco jako směrnice o ekodesign a e, Energy Labeling Directive, místo aby se hledala další nová evropská řešení, protože různých nařízení, různých předpisů už je hodně, protože hlavní problém energetické účinnosti spočívá právě v tom, že řešení je mnoho, ale že tato řešení se nerealizují. To se týká celého energetického sektoru, nejenom energetické účinnosti, ale právě o to tady jde v první řadě. Představa je tedy taková, že je zbytečné, aby se vytvářely nové předpisy, ale že je lepší zaměřit se na taková řešení, která by uspíšila realizaci těch, která už existují. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli chce někdo doplnit paní kolegyni. Nikdo se nehlásí, takže bych ráda poprosila o dodržení lhůty pro podání pozměňovacích návrhů, což podobně jako v předchozím případě je 8. říjen v poledne a doufáme, že překlad bude k dispozici ještě před uplynutím této lhůty. Také bych vás ráda požádala, abyste si eh, to pečlivě pročetli a zamysleli se nad tím, protože regionální politika velice aktivně přispívala ke zlepšování energetických úspor a myslím, že i v budoucnu bychom se měli této oblasti věnovat. Takže Jestli se nikdo nechce vyjádřit, tak lhůta tedy osmíří jen poledne. Bod 15, bod různé, já sama k tomu nic nemám. Jestli nemáte nic vy, eh, tak v bodě 16 vás chci informovat, že naše další zasedání je eh, vlastně eh, úvodní zasedání Open Days, což je pondělí 4. října. Já bych vás ráda poprosila o účast na těchto událostech. Za prvé to zahajovací zasedání, bude tam také prostor pro debatu, hodina a bude se to konat v hemicyklu a potom máme ještě další zasedání eh, a to jsme my a výbor Koter, eh, výbor regionů a to se bude konat 5 října eh, v úterý v 9 ráno, kdy budeme debatovat o eh, politice soudržnosti a Evropě 2020, takže i tam doufám, že se setkáme a potom se budou eh, konat stovky schůzek během toho týdne otevřených dnů. Vím, že se mnozí z vás budete účastnit těch různých debat. Bylo by dobré, aby náš výbor byl skutečně Eh, dobře vidět eh, během tohoto týdne. To je tedy poslední bod ode mne na pořadu dne a jestli vy nemáte dal další eh, den, tímto uzavírám, končím zasedání. Děkuji.